jednominutovým projevům a jako první má slovo paní Kalpec. Děkuji vám, pane předsedo a Silvestra v několika z městech Německa na veřejných prostranstvích. E, stovky migrantů napadaly ženy, obtěžovaly je. E, bylo to organizovaná činnost policie a liberální média, tisk, e, o těchto eh, událostech vůbec nepsala, nehovořila, eh, zároveň chránila identitu pachatelů těchto činů. A to v Evropě není přijatelné, není to v pořádku. Naše pravidla platí pro všechny. Eh, pravidla právního státu znamená, že musíme hájit společné evropské hodnoty, ať už hovoříme o Evropanech nebo migrantech. Pokud někdo nedodržuje zákon, musí být pohnán k odpovědnosti a konsekvence jsou zásadní. Od, eh, pachatelé si musí uvědomit svou odpovědnost, je potřeba přijmout opatření a právě správná opatření na začátku by byla předešla těmto činům. Policie tam byla, proč nedokázala situaci podchytit? možná se obávali zastavit tyto jevy, tyto události. To není přijatelné podle mého názoru. Nesmíme mlčet. Děkuji, paní Dančila. Rumunské eh, veřejné výnění, mínění i eh, mass media opakovaně vyjadřují znepokojení nad osudem rodiny Bodnariu. Eh, jejichž děti byly odebrány norskými úřady. Důvod, proč norské úřady se rozhodly odebrat dítě, je stále ještě nejasný. Neexistují oficiální informace eh, pro tuto akci. Nedostatek informací je důsledkem nedostatku transparentnosti ze strany norských úřadů, které neinformují tisk ani rodinu Bodnariu. Přestože Norsko není členským státem EU, Marius Bodnariu, otec dětí, je občanem Evropské unie a podle mého názoru je důležité, aby on i jeho rodina byli chráněni eh, evropskými normami a institucemi. Eh, chtěla bych apelovat na kolegy v Evropském parlamentu, aby podpořili naši žádost o přímé zapojení zástupců evropských institucí do objasnění situace ve prospěch pěti dětí z rodiny Bodnariu. Děkuji, paní Fotiga. Děkuji. Dvě evropské instituce rozhodly, že Polsko eh, bude pod dohledem z titulu porušování evropských principů a interní pravidla mm, se považují za, ne, mm, za mm, eh, Eh, za, tedy nepatřičná a to je vněšování, zde se aplikuje dvojí metr, dvojí metr vůči různým státům i dvojí metr vůči různým eh, vládám v Polsku, které v podstatě řešily stejné věci podobně. Děkuji. Pan Jakovčič. Na graničnoj crty između Hrvatske i Slovenie vytváření plotu mezi Chorvatském a Slovinském eh, vyvolalo pozdvižení jak mezi Chorvaty, tak Slovenci. Eh, protestující si hráli volejbal přes Eh, tuto zeď, tento plot, který byl eh, postaven v regionech, kde nikdo neočekával žádné migranty. A to je naprosto neodpovědné eh, vůči Chorvatsku, Slovensku i vůči Evropské unii jako celku, protože stejný tenký plot Žiletkový eh, plot je tedy vlastně nebezpečný. Eh, a proto apelujeme na to, aby byl tento žiletkový plot odstraněn okamžitě mezi našimi státy, protože představuje přímou hrozbu bezpečí našem, našich občanů. Děkuji, pane předsedo. Bankovní unie. Ano, v Portugalsku další bankovní skandál zažíváme a mm, kdy mm, dohled není schopen to řešit a vidíme, eh, že v podstatě to je vážná hospodářská kriminalita, kdy dochází k mrhání miliard eh, Eh, z veřejných prostředků a i my vlastně Portugalsko muselo zaplatit 7 miliard zahraniční bance, aby se tato kauza vyřešila. A stát vlastně byl, za, byl ručitelem za ztráty, ale přece banky musí nést eh, záruku za ztráty. Tam šlo o banku Ibany, skupina Santander a Ehm, tam měla být přece správně řízená ku prospěchu Portugalců. Je třeba se podívat na důsledky, je to odpovědnost komise a proto hm, pošleme e, e, evropský dotaz komisi a doufáme, že odpoví rychle. Děkuji. Hm, pan Sebastian. Sebastian, děkuji, pane předsedo. Volkswagen eh, eh, v podstatě 300 tisíc, u 300 tisíc vozů eh, zmanipuloval údaje. To byl největší skandál tohoto typu v Evropě. I to ohrozilo, ohrozilo veřejné zdraví a i nakupující si mysleli, že si nakoupili modelový vůz, ale Mm, mm, i pouze tedy ve Španělsku to bylo 50 tisíc vozů, které byly takto zmanipulovány a to mm, množ, i ty částky, které znamenají ztráty, to o tom ani nikdo se nemluví. I Volkswagen v Navaře a v Katalánsku dostali 300 milionů euro přímých dotací od státu. Jsou to peníze z z kapes daňových poplatníků, kteří trpí za to, že tento podnik podváděl. I kom, vyšetřovací komise musí e, toto vyřešit. Kdo nese odpovědnost? Přece nemůže, nem, nemůžeme jenom e, od nich chtít, že se omluví, protože to je ohrožení našich občanů. Děkuji. Nyní pan Mach. dámy a pánové když česká republika vstupovala do evropské unie tak mnozí mí spoluobčané věřili že členství v evropské unii sníží korupci že upevní demokracii v naší zemi že přinese prosperitu a nyní musí každý vidět že tento falešný sen se totálně rozpadá. všichni v české republice vidí že evropské fondy pouze zvýšily korupci hlasování proti české republice ve věci migračních kvót ukázalo na pravou nedemokratickou podstatu evropské unie a ukázalo naprostou odtrženost evropské komise od toho co si myslí obyčejní lidé v české republice. a navíc eh, teď vidíme že ani to rozhodnutí o kvótách nefunguje. evropský parlament z toho byl úplně vynechán že je to urgentní a stejně nebyla evropská komise schopna nic udělat a je to jenom dobře. většina občanů ve velké británii si zřejmě nyní přeje vystoupení a já se tomu vůbec nedivím. Děkuji, Pane předsedo, zde v Itálii po Eh, skandálu, že eh, krachly čtyři lokální banky, tak to znamená tisíce firm ohrožených a i Evropskému parlamentu byla předložena otázka. Zde chci připomenout, eh, že pan předseda Evropského parlamentu hovoří o nutnosti, abychom vyřešili tento podvod. To byl prostě podvod. Zde akcionáři investovali veškeré své úspory a takto tragicky skončili je jich eh, úspory, celoživotní úspory. Je to skutečně dramatická situace. Tisíce malých středatelů, které je třeba stoprocentně očkodnit, protože eh, byli podvedeni a mm, prodávaly se jim akce, akcie, které v podstatě mm, neměly hodnotu a které se překládaly jako zabezpečené, zajištěné akcie, což tak vůbec nebylo a skutečně mm, já si přeji, mm, abychom, e, abyste vzali v potaz tuto petici, kterou jsme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 Řecká vláda odvádí špinavou práci a e, naplňuje strašlivé podmínky, aby uspokojila kapitalisty, ničí systém sociálního zabezpečení a vláda je sproštěna e, jakékoliv odpovědnosti. Nikdo nezapomíná na fakt, že mladí lidé a zejména ženy které se setkávají s flexibilními pracovními podmínkami nebo nezaměstnaností, se ocitají na hranici chudoby ve velice útlém věku. Fondy sociálního zabezpečení eh, se hroutí. A eh, Solvency 2 tuto situaci ještě zhorší. Vláda usiluje o legitimizaci svých kroků. ale my, eh, zástupci pracujících, odmítáme politiku vlády a budeme dělat všechno proti tomu a budeme bojovat proti tomu. Pan Štefanec. Dámy a, páni, daňová politika... Dámy a pánové, daňová politika významně ovlivňuje prostředí pro vytváření pracovních míst. Já jsem přesvědčen, že zachování daňové suverenity a daňová konkurence v rámci Unie jsou správným řešením. V rámci standardizace však můžeme udělat mnohem víc. Mám na mysli především zavedení jednotné registrace daně z přidané hodnoty. To by pomohlo nejenom rozvoji elektronického obchodování, ale především malým podnikatelům, kteří zaměstnávají eh, nejvíce lidí. A měli bychom jít cestou zjednodušení administrativy, stejných pravidel a důsledného využívání společného evropského trhu. Věřím, že jednotná registrace DPH, stejně jako zjednodušení zakládání nové firmy přes internet za jedno euro na celém evropském trhu pomůže právě těm, kteří to potřebují, tedy malým podnikatelům, kteří vytvářejí nové firmy a pak také občanům, eh, pro které vytvářejí nejvíce pracovních míst. Děkuji. Paní Grapini. grapini. Eh, Děkuji. Ta familia este foarte important. Pane předsedo, eh, rodina je u nás velmi důležitá. Obvykle rodiče a děti zůstávají jednotné. Studie z poslední doby z Velké Británie ukazuje, že Rumunsko je zemí, v níž jsou děti nejšťastnější. A právě proto eh, Máme rodinu, která se proslavila po celém světě v důsledku toho, eh, jak Ehm, norské úřady odebrali děti rodičům. Ehm, nebyl vůbec dodržen postup. Práva dětí eh, reguluje charta základních práv. Nejvyšší zájem dítěte by měl vždycky mít návrh. Eh, Rumunsko také podepsalo úmluvu OSN o právech dítěte. Co však děláme, abychom hájili ty občany, kteří žijí mimo EU? Můžeme být jednotnou Evropou, může Evropský parlament, Evropská komise a další e, zasáhnout, aby se opět rodina spojila. Jak, e, myslím si, že to, co se děje, by ne, se nemělo dít dál. Děkuji, paní Albiol, děkuji. Zítra 19. v Madridu začne soud s Kupain, který je novinářem, kde zastupitel, zast, prokurátor požaduje dva roky odnětí svobody, což je kriminalizace. To je součást strategie španělského státu, tažení proti médiím a stejná represe, kterou také trpí sociální aktivisté odboráři. Je to útok na právo na informace, svobodu tisku, eh, právo na eh, vyjadřovat svůj názor, eh, schromažďovat se, stávka, to všechno je mm, ohrožováno. Jeho fotografie ukázaly policejní represi eh, v posledních letech. Byla to brutální represe eh, na manifestacích proti nespravedlivým a tvrdým politikám. Argun Apin bude souzen, protože eh, publikoval takovéto fotografie. A poněvadž, ale přece informovat není trestný čin a bez fotografů nic neuvidíme. A e, my tedy e, žádáme konec těchto represálí a e, chceme odsoudit tyto represe. Děkuji. Pan Šoltes. za besedo. se moramo na besedo. Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Musím zareagovat na to, co říkal pan Jakovčič Ehm, mně se nelíbí žiletkové ploty na hranicích. Viděl jsem údolí řeky Kopa a viděl jsem sám, e, jaké škody vznikly zejména lidem, kteří v této oblasti žijí a také zvířatům. Slovinsko nevybudovalo tento žiletkový plot, protože chtělo, ale protože muselo, aby chránilo vnější hranici Evropské unie. Samozřejmě existuje nebezpečí dominového efektu. A eh, chorvatský ministr zahraničí řekl, že něco podobného by mohlo vzniknout také v ostatních zemích Balkánu vzhledem k tomu, eh, jakým způsobem se migranti dostávají do Evropy. Děkuji, pan Betten. Děkuji. Mně píší hodně voliči o navrhované změně směrnice o střelných zbraních, zejména z Imperial War Museum, National Army Museum a dalších muzeí. Navrhovaná změna by vyžadovala, aby muzea deaktivovala nebo ničila své historické sbírky a, aby, a bránila by jim v dalších akvizicích. Je to eh, hysterická reakce na pařížský masakr. Eh, kolik teroristů eh, používá takovéto zbraně? Já si troufám tvrdit, že žádné. Tato muzea žádají o výjimku, ale každá takováto výjimka by měla platit pro všechny sběratele starožitných zbraní. To poslanci za UKIP určitě podpoří. Je to jen poslední příklad toho, že legitimní zájmy mých voličů jsou poškozovány špatně namířenou a nepromyšlenou legislativou. Pokud se jim to nelíbí, vyzývám je, aby se chopili zbraně a vedli kampaň v referendu o odchodu z Evropské unie. Hvala lepa za besedo. Tudi jaz bi tako kot kolegica Gal rada... Děkuji za slovo. monsieur le président la commission de bruxelles vient d'engager une enquête contre. komise v bruselu zahájila vyšetřování proti několika odborovým organizacím několika zemědělců pro porušení článku který zakazuje nekalou hospodářskou soutěž. Toto rozhodnutí však je skandální z hlediska lidského i hospodářského, protože tisíce producentů mléka sotva přežívají v důsledku katastrofálních rozhodnutí Unie, ruské embargo, konec mlečným kvótám a další problémy. Loni v létě odborové organizace získaly akutní opatření, které umožnilo alespoň zajistit určitou úhradu nákladu. Ale bohužel vypadá to jako monarchie v minulém režimu. Nyní je eh, Unie pod hrozbou hněvu francouzů. Je, není to jenom revolta, ale celá revoluce. Gracias. Děkuji pan Roland, pan předseda komise tady kritizoval existenci 29. státu, to znamená těch, kteří jsou bez práce. My nemůžeme tolerovat tuto realitu. 7 milionů mladých lidí bez práce ani nejsou ve škole, ani nevzdělávají se. Nemůžeme akceptovat 10 mladých lidí, kteří eh, Eh, odchází, opouští školu před dokončením docházky. Eh, je třeba, abychom měli systémy, které usnadní přechod mezi školou a trhem práce. V některých členských státech to mají a funguje to. Jde o ty různé eh, učňovské obory, které mm, jsou tam realizovány s pomocí sociálních partnerů. Erasmus je také úspěšný, pokud jde o mobilitu vzdělávání. Je to skutečně motor v budoucnosti. Je třeba, abychom mm, vyslali, abychom vytvořili skutečný evropský systém takového eh, vzdělávání učňů, učňovského školství a je to naše povinnost, protože tato příležitost existuje. Děkuji. Děkuji. Pan Kapartel paní Kapartel. Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, už 65 dětí bylo v roce 2014 v Norsku odebráno v rodinám. Tři až čtyři eh, eh, děti eh, jsou odebrány na legitimních základech špatného zacházení. Kolik z nich jsou občany Evropské unie? Tady bych chtěla poukázat na eh, norský systém eh, ochrany dětí. Eh, rodina Bodnarius přišla o pět dětí na, na základě nedostatečně odůvodněných důvodů ze strany norských úřadů. Bez soudního příkazu, bez transparentního rozhodování, bez prezumpce neviny pět malých dětí bylo uneseno. Není není to izolovaný případ, je to eh, příklad eh, modou operandy, kterého využívají norské úřady. Eh, chtěla bych požádat Evropský parlament a komisi, aby se zapojili společně s ostatními institucemi a všechny kolegy vyzývám, aby podpořili základní práva evropské rodiny, evropské občanství všech imigrantů, kteří se setkají s takovým zacházením. Znamená, že Evropská unie musí bránit své občany občany před takovýmto zacházením. Děkuji, pan Carver. Legitimita Evropské unie jedna, jako solidní vyjednavač v blízkovýchodním mírovném procesu je sporná, protože BCLM, nevládní organizace, která takzvaně jedná za palestince, je izraelská a podílí se na tom, že eh, dává do pasti ty palestince, kteří takzvaně chtějí prodat půdu Izraelcům, dostanou se pak do pasti, kde budou pravděpodobně zabiti a to je odporné, to je nedůstojné. Ehm, a eh, pokud bychom měli pomoci financovat této nevládní organizaci, je to velký problém. Přitom dostala 30 tisíc eur z Evropské nadace pro demokracii, ehm, eh, které předseda Elmar Brok. Ehm, a je tam dalších devět poslanců. Kladu si otázku, zda se vůbec eh, třeba takto neodklánějí eh, evropské peníze, abychom se vyhnuli dohledu parlamentu. Eh, Evropská unie má krev na rukou. Senor Buda. Děkuji. Pan Buda. Děkuji. Evropské instituce by měly garantovat bezpečnost evropských občanů a a i před norským úřadem na ochranu dětí, protože to zničilo e, život rodin, které vychovávaly děti podle svých morálních hodnot a byly potrestány tím, že jim byly odebrány. To je případ rodiny Bodnáriu, která přišla o pět dětí a jedno z nich je tříměsíční, pořád ještě je kojeno to eh, vážně poškozí, poškodí jeho růst. Dnes eh, před eh, soudy, včetně Evropského soudního dvora, bojují rodiny proti Norsku, ale Norsko odmítá spravedlnost z důvodu, které je těžko pochopit. Já myslím, že bychom měli mechanismus tak, aby norské orgány zrevidovaly svoji politiku. Děkuji. Pan Fernández. Děkuji, pane předsedo. Eh, já chci upozornit na eh, sever eh, Španělska, kde došlo k velkým požárům. V se na severu více než 400, které vznik, vznikly v 19. a 20. prosince a Asturias, byly to tedy většinou eh, člověkem způsobené, umyslně způsobené eh, požáry zde. Eh, já zde ale v podstatě to, jak jsem řekl, bylo více než 300 těchto požárů i jinde, nejenom v oblasti Eh, kde žijí. Takže je třeba mm, kompenzovat eh, lidi, jejichž majetek byl zničen, jejich mm, tedy statky byly zničeny a je třeba, aby Evropská unie také pomohla, finančně pomohla a aby Evropský parlament udělal vše pro to, abychom alespoň zmírnili důsledky těchto hrozných požárů v Asturias. Děkuji, pane Fernandesi. A nyní paní Tom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 Děkuji, já se omlouvám e, za to předtím. A stejně jako kolegyně Galpelc bych chtěla hovořit o tom, jak je zavržení hodné násilí, jehož jsme byli nedávno svědky v Evropě. E, neexistuje žádná omluva e, pro toto jednání a mě opravdu velmi rozesmutňuje, když na sociálních fórech čtu, že někteří lidé schvalují takovéto násilí na ženách a dětech. V některých členských státech úřady eh, zavedly speciální kurzy, které mají vzdělávat eh, migranty v evropské kultuře. Eh, já samozřejmě takovéto kroky vítám, ale potřeba je udělat více. Je zapotřebí komplexní integrace a k tomu je potřeba ještě jedno. Ti, kdo přicházejí na naše území, dostanou veškerou naši pomoc, ale zároveň očekáváme, že oni budou respektovat naši kulturu, naše zvyky, a samozřejmě nepřipustíme žádné násilí na Evropanech. Děkuji. Děkuji pan Busoj. Pane předsedo, vážení kolegové, ehm, my zastupujeme veřejné mínění v Rumunsku, které je pohoršeno osudem sedmi ehm, rumunských rodin, z nichž Vondany jsou nejznámější, byly jim odebrány děti, úřady na ochranu dětí bez soudního rozhodnutí eh, krokem, který byl naprosto neúměrný, zneužívající a který porušuje eh, Mezinárodní umluvu na ochranu dětí. A Norsko bylo již odsouzeno v podobných případech. Ehm, chtěl bych apelovat na všechny členské státy. Doufám, že se ať se zapojí a žádám také, aby se do toho zapojili všechny evropské instituce, aby došlo k nápravě, aby norské úřady zlepšily vlastní legislativu, aby takové případy nevznikaly. Senior Gambuš. Děkuji, pan Gambuš. Pane předsedo, dámy a pánové, španělské orgány rozhodly jednostranně, že ohrozí více než 15 druhů ptactva a ryb a to ještě těch 60 tisíc obyvatel a jde o hydrologické eh, plány, které jsou eh, eh, kdy Evropská unie několikrát upozornila španělské orgány na nebezpečí a na aplikaci, řádnou aplikaci směrnici o vodě. A jsou tu tedy eh, hydrologické plány, které byly odsouhlaseny, eh, které způsobí záplavy a je třeba, aby komise eh, pohnala je orgány k nápravě, a připravy, připravili nové plány. A komise by měla jednat hned a měla by vrátit tyto plány španělským orgánům. Jak říkám na začátku, No, je ohrožen ekosystém, ale i 60 e, tisíc evropských občanů a proto musíme jednat již teď. Děkuji. Děkuji. Paní Záborská. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane komisaři. Chci vyjádřit solidaritu se ženami, které byly v Kolíně a jiných německých městech vystaveny násilí, hrozbám a obtěžování. Takové jednání nebudeme v Evropě tolerovat. Máme za povinnost chránit důstojnost každé ženy. Proto není důležité, zda ti, kteří útočili na ženy v Kolíně, byli imigranti nebo občané EU podstatné je jednání a to je neospravedlnitelné. Když posuzujeme takovéto činy, musíme používat stejný metr na každého. Události z Kodlína nám ukázaly, že výzvy, které před námi stojí, nejsou snadné. Přistupujme k ním se vší vážností, ale nenechejme se strhnout k povrchnímu úsudku, který bývá založený na předsudcích. Děkuji. Děkuji. A Eh, budeme pokračovat zítra v 9 hodin do 14.30 a od 15 eh, do 23 a eh, pořad jednání byl publikován, je k dispozici na webu, tím odročuji jednání a chci poděkovat tlumočníkům, mm, kteří